Dobré ráno, milé kolegyně a milé, milí kolegové. Zahajuji naši zasedání. A nyní sdělení. Odpovědný výbor má zprávu k pěti textům, které přijal Evropský parlament podle článku 216 odstavec 4. Platí podle pořadu jednání tyto za přijeté,